hlasování podle zjednodušeného postupu pravidla 138 jednacího řádu o zprávě pana Skury o Evropském roku dobrovolnictví. Spravodaj si přeje se vyjádřit. Molto rapidamente, presidente. Jenom rychle. Paní předsedkyně, já chci poděkovat celému parlamentu a všem výborům, které na této, kteří na této zprávě pracovali, za jejich usilovnou práci. Děkuji vám, děkuji všem zpravodajům, stínovým zpravodajům, kteří se podíleli na vzniku zprávy. Mám za to, že ta zpráva opravdu ukazuje, jak důležité dobrovolnictví je 100 milionů lidí v celé Evropě se podílí a působí eh, v dobrovolnickém sektoru tak či onak, přispívají k prospěchu druhých a celé společnosti. Čili za to bojujeme, abychom zvýšili rozpočet, abychom eh, celkově zvýšili počet dobrovolnických spolků napříč celým společenstvím. Děkuji také švédskému předsednictví za vynikající práci, za vynikající spolupráci. Letos můžeme ukázat, eh, že parlament má velký zájem o eh, celý tento sektor, který je páteří naší společnosti. Děkuji všem. Um, Děkuji. A nyní budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. everybody voted. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Takže je to schváleno, blahopřejeme. A dalším bodem je zpráva pana Rolla. Týká se dohody o vědecko-technické spolupráci s Ukrajinou. Takže hlasujeme. Začátek hlasování. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Schváleno. Pan Brok. Eh, můj přístroj nefungoval, prosím, aby to bylo opraveno, hlasoval jsem dvakrát ano. Dobrá, bereme to na vědomí. O, okamžitě vyšleme technika. Nasleduje opět eh, hlasování podle zjednodušeného postupu o mezinárodním partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti. Opět jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni již hlasovali. Konec hlasování. Rovněž schváleno. Blahopřeji zpravodajům těmto dvěma zprávám. Následuje návrh usnesení výboru pro zahraniční otázka, týká se to e, strategie rozšíření v roce 2009, odstavec 1, samostatné hlasování, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kdo zamítá se? Můžeme to samozřejmě prověřit elektronicky pozměňovacímu návrhu 6. Již všichni hlasovali. Konec hlasování. takže se to zamítá. Pozměňovací návrh jedna jmenovité hlasování. Všichni již hlasovali. Konec hlasování. Takže to schváleno. Dvanáctka, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 11, jmenovité hlasování. Všichni již hlasovali. Konec hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro, proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže to pro jistotu prověříme. Je to k pozměňovacímu návrhu 3. Dobrá, konec hlasování. Je to schváleno. Nyní přistoupíme k pozměňovacímu návrhu 13. Kdo je pro, kdo je proti? Jmenovité hlasování k pozměňovacímu návrhu 13. Všichni. Konec hlasování. Zamítá se. Pozměňovací eh, návrh 4. 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to musíme prověřit. Takže čtyřka prověřujeme. Všichni, konec. Zamítá se. Návrh pět, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítá se? Pozměňovací návrh 14. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování 14. Všichni hotovi. Konec hlasování. Schváleno. Návrh 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 15, jmenujte hlasování, zahajuji hlasování. Všichni hotovi. Konec hlasování. Schváleno. Odstavec 21, oddělené hlasování, část 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Část 2, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Část 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Část 4, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se. Odstavec 24. Oddělené hlasování dvě části. První část je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 8. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se prověříme. Takže ověřujeme pro pozměňovací návrh 8. Všichni. Konec hlasování. A zamítá se. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. Jestli chcete, tak to můžeme prověřit. Dobrá, takže prověříme pozměňovací návrh 10. Všichni již hlasovali, konec hlasování. Zamítá se. Úvodní ustanovení C rozdělené hlasování, dvě části. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. A nyní celý návrh usnesení, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno.